If everybody can take a seat, please, so we can start our meeting. Tak mohli byste se prosím usadit, abychom mohli začít. Tak první bod na programu máme jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví EBA. Bude to hlasování a poněvadž máme nyní hlasování v jiné sestavě. Provedeme si nejdříve zkušební hlasování. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. A pozor, ještě ne, ještě ne, ještě se všichni nepřehlásili, ještě šest nám jí zbývá. Přebývají nám dva hlasy za EPP. One EPP One EPP. E ještě nám přebývá jeden hlas za EPP. Okay. We are okay. Tak teď je to v pořádku. Ne, tak ještě nám chybí pět lidí. Vote is closed, the test is closed. Okay. Tak končím tedy zkušební hlasování. Takže teď eh, budeme skutečně hlasovat. A sice jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví o to Jerry Cross. Takže zahajuji hlasování o jmenování pana Crosse. Okay. If they don't vote. Okay. Still five have not voted. The vote is closed. Končím hlasování. 24 in 24 hlasy pro, 27 proti, nikdo se nezdržel, takže zamítnuto.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 jmenování Pedra Mačáda za člena jednotného výboru pro řešení krizí na pět let. Je to tajné hlasování a zahajuji toto hlasování. still missing a, a vote, but if They may not want to vote. The vote is closed. Končím hlasování, ačkoliv nehlasovali všichni. 41 hlasů pro, 6 proti, 3 se zdrželi. Eh, schváleno. A nyní další jmenování. A toto je eh, pan Sorina, opět jako člen jednoho výboru pro řešení krizí na pět let, zahájí hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. A máme 43 pro, 5 proti, 4 se zdrželi, schváleno. Nyní budeme hlasovat o jmenování eh, pana Jana de Carpentiera jako místo předsedu jednotného výboru pro řešení krizí na pět let. Eh, tajným hlasováním zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 11 proti, 5 se zdrželo, schváleno. Okay. Okay, now we vote on the decision to enter. A nyní hlasování o zahájení interinstitucionálních eh, jednání o eh, úpravě Eh, nařízení CCP a je to hlasování, které právě zahajuje, hlasování elektronické. Končím hlasování. Čtyřicet osm pro, čtyři proti, jeden se zdržel schváleno. Okay, sorry, but now we vote. Nyní budeme hlasovat o výroční zprávě za rok 2018 Evropské centrální banky. Zpravodaj je Kostas Mavridis a začneme pod kapitolou 1 původní text za hlasování. hmm Promiňte, omlouvám se. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se. To musíme prověřit závěr hlasování. What is closed? Končím hlasování. 22 pro 31 proti zamítnuto. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 83 pro, proti, zdrželi se schváleno. Osmdesát pět pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 93 pro, proti, zdrželi se. To musíme prověřit závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. Kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 129 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nebo chcete to prověřit dobře, prověříme zahájí hlasování. Přebývá nám jeden hlas za EPP. Stále přebývá jeden hlas za EPP. If you can just... Uh... Okay, now it's okay. The vote is... Teď je to v pořádku, můžeme uzavřít hlasování. 26 pro 27 proti, takže zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 131 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kapitola 2, původní text pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 141 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis I pro, proti, zdrželi se schváleno. 175 e, pro, proti, zdrželi se a to musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Přebývá nám jeden hlasující za EPP. Končím hlasování. 17 pro 32 proti, 4 se zdrželi, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, eh, ne, tak to musíme opět prověřit, zahájí hlasování. Zamítnuto. Eh, kompromis je pro, proti, zdrželi se schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se. To musíme prověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 proti 30, zamítnuto 185 pro,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 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní kompromis K pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 208 pro, proti, zdrželi se, a to musím prověřit, zahájí hlasování. Eh, končím hlasování. Zamítnu to. 209 pro, proti, zdrželi se schváleno. 110, eh, pardon, 210, 210 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis L pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď 221 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 222 pro, proti, zdrželi se schváleno. 223 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 224 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 225 pro, proti, zdrželi se a to musíme prověřit. Končím hlasování. Zamítnuto. Eh, kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno. A kompromis 2TV pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis M pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis O pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 242 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 243 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 244 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis P pro, proti, zdrželi se schváleno 243 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 254 pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto 255 pro, proti, zdrželi se zamítnuto kompromis kvé pro, proti, zdrželi se schváleno, 262 pro, proti, zdrželi se schváleno, 263 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis R pro, proti, zdrželi se schváleno 267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 268 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 269 pro, proti, zdrželi se, to musím prověřit. Zahájil hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ale to bylo schváleno. Kompromis S schválen, eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis SA pro, proti, zdrželi se schváleno. 277. Kdo je pro, proti, zdrželi se, to musíme prověřit, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 281 pro, proti, zdrželi se schváleno, 282 pro, proti, zdrželi se, prověříme, závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 284 pro, proti, zdrželi se, eh, schváleno 285 pro, proti, zdrželi se, Prověříme závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 287 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis T pro, proti, zdrželi se, schváleno. 292 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis U pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď máme ještě ústní pozměňovací návrh od zelených. A pokud by nebylo námitek, ale prosím, Markusy, ze dvou důvodů Jednak v tom předchozím kompromisu jsme o tom už hlasovali a potom myslím, že eh, skutečně eh, pokud někdo předkládá eh, v noci v půl desáté ústní pozměňovací návrhy, tak to je prostě opravdu těžké. To, to je třeba o tom prostě normálně hlasovat, neznamená to, že jsme proti. Takže prosím, raději o tom nehlasujme vůbec. Takže kdo je pro, abychom o tom nehlasovali? To je více než čtyři, takže mm, pokračujeme dál. Dvěstě devadesát devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 301 pro, proti, zdrželi se, schváleno 302 pro, proti, zdrželi se, schváleno 303 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 304 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis V pro, proti, zdrželi se schváleno, 306 pro, proti, zdrželi se schváleno, 307 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 308 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 309 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 310 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 311 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 312 pro, proti, odstav, eh, zdrželi se eh, zamítnuto. Nyní máme odstavec 22, původní text zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní úvodní ustanovení. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis Z, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AA, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis AB pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní eh, úvodní bod E, zpravodaj původní text pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis AC pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis AD pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis AE pro, proti, zdrželi se schváleno, 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno, zamítnuto. 44, pardon, 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se,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 zdrželi se zamítnuto, 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní eh, bod zdůvodnění 1, pro, eh, proti, zdrželi se schváleno, kompromis X pro, proti, zdrželi se schváleno, Nyní eh, zdůvodnění čtyři původní text zpravodaj pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis, pardon, pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní eh, bod zvodní 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti,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 40 pro, 5 proti, 8 se zdrželo, čili schváleno. Okay. Now we move on to the next. Takže budeme pokračovat dalším bodem a to je udělení absolutoria Evropskému orgánu pro bankovnictví a začneme hlasováním odstavec 1 pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka Omlouvám se, ústní pozměňovací návrh od pana Epinka. Jsou nějaké náminky, námitky proti tomu, abychom eh, pro, o něm hlasovali? Eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, čtyřka pro, proti, schváleno. Zdrželi se, schváleno. Máme to oskontrolovat. Zahajuji hlasování. Uzavírám, končím hlasování. Přijato. Takže pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 11. Aha. 6.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 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 24. Pro, proti, Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 24, pr- omlouvám se, přecházíme na 15, tak 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se Přijato. Ověřit? Tak dobře. Ověříme 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď 20. Pozměňovací návrh 20. Pro, proti, drželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme eh, elektronicky hlasovat o celém textu v pozměněném znění. Zahajuji a končím hlasování. Přijato. 24-7 byl, ve 47 pro 4, proti a nikdo se nezdržel. Teď přecházíme k udělení e, absolutorie za rok 2018 pro Evropský pojišťovací program. První odstavec, první pozměňovací návrh, omlouvá se paní předsedkyně. E, pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme, dobře. Takže ověřujeme 5. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, 23 proti. 6 pro, proti, drželi se. Přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete ověřit pozměňovací návrh 10. Končím hlasování. Přijato 28 pro, 17 proti, 5 se zdrželo. Teď 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tohle musíme ověřit. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 22 pro a 27 bylo proti. Teď budeme tedy hlasovat o původním textu pro, proti, zdrželi se přijato. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 17, pro, proti, zdrželi se přijato. odstave, e, zbytek odpadá, takže teď budeme e, jmenovitě hlasovat o pozměněném návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, 3 proti, přijatom. Přecházíme k dalšímu bodu, což je udělení absolutoria e, Evropský orgán pro cené papíry a trhy, ESMA. První pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacet šest. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pět. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Tři, šest. Pro, proti, zdrželi se, přijata. Sedm, kdo je pro, proti, drželi se, přijata. Osm, pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset, pro, proti, zdrželi se, to je třeba ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže zamítnuto. Bylo to 24 pro, ale 24 také proti. V tomto případě to znamená, že to nebylo přijato. Jedenáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď kompromis A, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 23. Pro, proti, drželi se, přijato. 24. Ne, odpovídající druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, 24, pardon, pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme hlasovat o pozměněném textu jmenovitě, které zahajuje hlasování. Končím hlasování. 48 pro, 2 proti, čili eh, text byl schválen. teď za minutku zhruba přejdeme eh, k dalšímu bodu, což bude politika v oblasti eh, hospodářské soutěže. Takže okamžik eh, Dear colleagues, please uh, get seated so that we can start. Vážené kolegyně, kolegové, prosím, posaďte se, ať můžeme začít s dalším bodem na pořadu jednání. Děkuji. Je to teď bod 23, finanční činnost, eh, politika v oblasti hospodářské soutěže. 23, paní Stefaní Jon Kurta, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Všechny zdravím. Nejprve chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich spolupráci a za jejich přispění eh, k práci 335 pozměňovacích návrhů a já se těším na eh, spolupráci na kompromisech a jsem také velmi ráda, že paní místopředsedkyně eh, Fersteger řekla, že reformování této politiky je velkou prioritou. Já si k těm ambicím gratuluji a chci také pozdravit eh, nového pana generálního ředitele, který zase až tak úplně není novým člověkem. Paní, pane Gersáne, díky za to, že jste tady Eh, myslím, že naše frakce v podstatě sdílí konsensus o hledně nutnosti rovného manévrovacího prostoru eh, při eh, měřeného e, právního rámce pro e, digitální trhy, trhy a zároveň je třeba e, respektovat nezávislost DG. Chci také poděkovat kolegům z dalších výborů Agri, IMCO, INTA a velmi stručně dovolte, abych se soustředila na několik hlavních bodů, které jsme s jednotlivými stínovými zpravodaji a samozřejmě s mými kolegy E, uvedli nejprve větší reciprocita s třetími státy, e, abychom společně dbali na to rovné e, spravedlivé marevrovací pole, co se týče digitálu, tak self-preferencing některých platform, to je určitě důležité a potom doktrína eh, těch eh, příslušných nutných eh, nástrojů v této digitální době a potom vzhledem k rychlosti, s jakou se digitální trhy vyvíjejí, je třeba být opravdu bdělý a být stále vepředu. Měli bychom také vytvářet větší klima důvěry co se týče e, SD, milá Carmen, jsem velice ráda, že e, víc jak 15 pozměňovacích návrhů je spolu i s kolegy EPP. E, to znamená, že my sdílíme stejný názor ohledně digitálního trhu a jak ho krotit takže více spolupráce, více interoperability při sdílení dat. Zároveň si myslím, že konkurenční pravidla na evropské úrovni budou muset být přehodnocena, abychom se více vyrovnávali s problémy kon, eh, agregace a k regulaci ex ante, tak musíme zase lépe pochopit ty nejrůznější obchodní dynamické eh, modely, které existují, abychom co nejre, eh, nejrychleji a nejkvalitněji identifikovali ty problémy, které by nám umohly jednat, dokud je ještě čas. Takže na digitálních trzích je třeba, aby podniky v dominantní pozici eh, brali více na vědomí svou spoluzodpovědnost a DG eh, by měla mít také experty na umělou inteligenci a <clears throat> tyto eh, experty eh, bych chtěla vyzvat, aby se skutečně lépe a více zaměřili na ty hlavní kroky, které realizují největší firmy v této oblasti. Takže musíme také více <clears throat> spolupracovat s DG konkurence a to eh, jistí, eh, jistě i větší aktivita ze strany naší, eh, našeho výboru Econ. Plně si přejeme podobně jako řada ostatních úspěch digi- zelené dohody. A tady samozřejmě zdůrazňuji nutnost, abychom si i během další revize eh, těch hlavních směrů ohledně státní podpory více uvědomili, jaké jsou cíle eh, zelené knihy a aby tyto dvě věci byly v souladu. Jak to také řada poslanců zdůraznila, myslím, že je důležité, eh, zvýšit ty prahy při akvizicích, abychom vzali v úvahu hodnotu transakcí celkově chci ještě říct, jak už jsem to zmínila, myslím si, že konkurenční politika má svou roli v, při realizaci zelené dohody a je nutné zajistit, abychom také svůj jednotný trh ochránili. Jistě chceme takovou zprávu o konkurenční politice, která by byla efektivní. Eh, eh, tam může mnoho, ale nemůže všechno. Eh, ještě k pozměňovacím návrhům ohledně daňových otázek, tak jak to předložila GUE, konkurenční politika není přímo spojená s daňovou politikou. Tam neexistují průniky, tak nicméně určité daňové úlevy se mohou podobat státní podpoře. Tady samozřejmě Evropská komise hraje svou roli. Myslím si nicméně, že komise a paní komisařka Vestager eh, již v této oblasti prokázala statečnost a pečlivost. Nicméně eh, souhlasím s tím, co eh, říká daně by měly být platit tam, placeny tam, kde, jsou, eh, kde vznikají zisky a v tomto směru se také Evropská eh, komise vyjádřila. A to, co eh, jste řekla, Francesco, je důležité. Myslím, že vaší frakci je třeba poděkovat za to, že tady eh, určité věci eh, zdůrazňujete, konkrétně eh, pro ty vzdálené oblasti. Tam je obtížné zajistit, zajistit tu rovnou konkurenci. Máme samozřejmě řadu ostrovů, které trpí nedostatkem infrastruktury, nedostatkem energetických zdrojů a dalšími E, problémy. Pak e, samozřejmě je tady ještě sektor služeb, e, který je třeba příslušně rozvinout. Takže toto jsou asi úplně první věci na základě výměny názorů s vámi všemi, vážení kolegové, stínoví zpravodajové a dále se těším na spolupráci s vámi a na další jednání už na konkrétnějších aspektech dokumentu. Děkuji Stefany za úvod. A teď stínoví zpravodajové, každý má čtyři minuty. Nejprve Stefan Berger za EPP. Já, vielen Dank. Ehm. Děkuji, pane předsedo. Já si taky myslím, že 300 eh, eh, přes 300, vlastně 334 pozměňovacích návrhů hm, ukazují, že ta zpráva je skutečně východiskem toho, co chce komise realizovat v příštích letech. A toto množství pozměňovacích návrhů ukazuje, jak důležitá je tato první zpráva o stavu konkurenceschopnosti. Dostali jste do této zprávy mnohé zajímavé návrhy a de facto posilují eh, chápání toho, že svět se mění že tady eh, naše že se k tomu musíme postavit změnami technologickými i změnami zde v Bruselu. Eh, Stefany eh, už uvedla několik důležitých témat. Za prvé máme tady okamžik, kdy se musíme ptát, jestli ty prahové hodnoty pořád ještě platí o digitálních trhů vidíme eh, často ty gatekeepery a eh, změny, změněné mocenské struktury. Takže otázka dat a jejich eh, zacházení s nimi bude třeba ještě projednat. Také musíme jednat o zásadních strategiích a tady mohou být pohledy velmi odlišné. Obecně řečeno si myslím, že když bychom eh, přišli na pozice pohledu ex ante, pak samozřejmě to má smysl, ale eh, pozor, abychom eh, toho v předstihu nedělali příliš mnoho a abychom nevyslali některým podnikům falešné signály. Otázka je, jestli by měla přímo se do věci vložit komise, nebo jestli eh, postačí eh, de facto jenom eh, nějaké odvětové zprávy. Ale to všechno jsou detaily, o kterých se ještě můžeme pobavit. Já bych řekl, že zásadně ta zpráva je vhodná jakožto odpověď na nové otázky a odpovědi a proto se tedy těším na další jednání a rozhovory. Thank you very much, Mr. Berger, for takže paní Carmen Gabriela Avram za SD. Vážená Stefánie, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za tuto velmi zajímavou zkušenost. Pracovala jsem na své první zprávě v Ekonu. Děkuji už teď za spolupráci s vámi všemi. Jak už jsem řekla při, eh, jak už jsem řekla při prezentaci, je to určitě dobrý návrh. Doufejme, že ho ještě můžeme dopracovat eh, užitečným způsobem. Děkuji za spolupodepsání řady pozměňovacích návrhů, které které jsem vznesla, eh, ohledně těch pozměňovacích návrhů, které se týkají koncentrace, agregace eh, dat, eh, fúzí a tak dále. Tam samozřejmě užívání dat dominantními platformami je něco, na co se musíme zaměřit, abychom mohli, dejme tomu, pochopit potenciální negativní dopady, které mohou vzniknout u těch Eh, nových eh, firm, které se budou chtít eh, utkávat o přízeň na trhu. Chci zdůraznit, že tady není nic takového jako služby zdarma. Všichni platíme za údaje a to je prostě vlastně současný horor, jak někteří říká. Chci také zdůraznit, že regulátoři e, upozorňují na to, že e, pokud ty věci neřeší a že to prostě pouze přináší další peníze do kap z těch velkých e, mogulů, musíme si uvědomit, že je třeba více regulovat určité sektory. Nevím, jestli bychom se nemohli shodnout na nějakém ústním pozměňovacím návrhu později. Výběr sběr údajů na základě e, obličové rekognoskace a tak dále. Chci ještě upozornit na to, že je tady zapotřebí, aby Evropská komise e, byla v, e, sou, v co největší součinnosti s experty na umělou inteligenci, protože je opravdu zapotřebí více, více chápat ty budoucí opravné prostředky, budoucí řešení. A pak ještě pozměňovací návrhy e, pro offline sektor. Tady je zneužívání ze strany supermarketů a ještě e, je tady odkaz na rumunské e, banky, pozměňovací návrh 95, obavy, rizika z kartelového chování. Chci ještě zmínit pozměňovací návrhy ohledně uzavřených ekosystémů typu Apple a také revizi e, definice trhu, což je něco, co všichni vítáme. A závěrem bych chtěla říct, že tady ještě chci zmínit e, pozměňovací návrh 310. E, volám po více výměn názorů na regulace, na stru, po strukturovaném dialogu. Evropský parlament přece představuje 500 milionů spotřebitelů a občanů a nemůže být brán úplně stejně jako všichni ostatní ostatní, eh, všechny ostatní zúčastněné strany. Takže větší spolupráce s paní místopředsedkyní Feštager a generálními eh, řediteli by mohla být účinná. Těším se na eh, velmi užitečnou spolupráci s vámi na této zajímavé tematice. Doufejme, že vyprodukujeme dobrý dokument. Děkuji za tuto prezentaci a teď za zelené. Eh, pan Gigold, to asi není vaše první zpráva v tomto výboru. Prosím, máte čtyři minuty. Jenom pár eh, připomínek z mé strany. Děkuji za to, že jste přivítala naše pozměňovací návrhy, včetně toho, co se týče zelené dohody ve zprávě. My se těšíme na to, jak to bude provedeno, protože se domníváme, že e, konkurenční politika e, má své implikace, své důsledky, které jsou velice závažné a e, chceme také, aby to bylo konsistentní se sdělením komise v tom smyslu, že veškerá unijní legislativa bude konsistentní a bude zohledňovat cíle zelené dohody, takže dívejme se na to tímto prismatem. Za druhé, co se týče monitoringu ex ante, tak tady také e, v souvislosti s platformami a s dominantní pozicí na trhu Eh, my tady vnímáme některé pozměňovací návrhy jako docela kon, eh, proti, eh, protichůdné, včetně te, těch, kteří přicházejí od vás, pane Štefane Berger. Jaký je ten, ten skutečný hlas, který vás reprezentuje? Já se těším na to, že mi sdělíte svůj názor a každopádně bych chtěl říct, že se domníváme, že monitoring ex ante není Eh, excesivní užití státní moci eh, v případě, kde existuje oligopoly eh, či monopol dokonce. Tam, kde je monopol, tak prostě nechápu, proč ex ante monitoring nemůže být konsistentní s tržním hospodářstvím, se sociálně tržním hospodářstvím. Tak tam, kde prostě existuje monopol, tam, kde není vhodn, prostě správná eh, skutečná konkurence, protože prostě existuje pouze jedna platforma, no tak tam alespoň nějakou ochranu pro ty, kteří eh, ho uží, ji užívají, je zapotřeba. Takže eh, ex ante monitoring v tomto směru má smysl. A vlastně něco obdobného zaznělo i od paní Spradadejky. V digitální oblasti by měla Evropská unie eh, uvažovat o vytvoření eh, dozorčího orgánu. Eh, my tady nevytváříme společný digitální trh se 27 různými jurisdikcemi které mezi sebou budou mít stále určité problémy, co se týče eh, implementace eh, rámcové legislativy. Eh, to není velmi užitečné a nápomocné v globální konkurenci a není to také nápomocné při vytváření Eh, digitální Evropy v tradici sociálně tržní ekonomiky, takže by to byl opravdu výrazný signál, kdybychom se mohli eh, posunout směrem k vytvoření eh, institutu Evropského digitálního dozorčího orgánu. A pak je tady ještě jedna věc, to je asi sama podstata celé zprávy a o co jde jak se budeme zabývat těmi rozdíly mezi našimi standardy a standardy třetích zemí. To je důležité. Já, si velmi, já velmi vítám, že paní zpravodajka na toto upozorňuje, že chce, abychom se tím zabývali. Samozřejmě eh, Siemens Alstrom, eh, to bylo vlastně to úplně poslední pos, eh, pošťouchnutí v této rozpravě, ale možná, že prostě nemůžeme eh, Eh, si neuvědomovat, že tady neexistuje tvrdá konkurence i uvnitř Unie. A některé ty závěry jdou skutečně příliš daleko, eh, protože se neberou, neberou v potaz skutečnost, eh, že můžete být globálně konkurenceschopní pouze tehdy, když budete pod těžkou konkurencí ve své vlastní zemi. A my prostě nebudeme globálně konkurence schopní, pokud budeme šlapat příliš na prsty některým nadnárodním firmám. Takže je, jde o to, abychom věci analyzovali v každém sektoru, v každém eh, konkrétním případě. A mohou tady být situace, mohou tady eh, při, eh, případy, kdy nás některá naše pravidla vlastně tak trochu svazují v té globální konkurenci, ale zároveň musíme vítat globální silnou konkurenci mezi formami, které by dodržovaly e, svá pravidla, ale někdy to jde příliš daleko a e, najednou to vypadá, že konkurence e, mezi našimi firmami uvnitř Unie tak trochu brzdí naší konkurenceschopnost mimo Unii. Musíme to dostat do správné rovnováhy. Děkuji. Pane Gigolde. Byla jsem požádána, abych zastoupila pana předsedu tohoto výboru, takže budu hráčem a rozhodčím zároveň no, právě eh, vypadá to tak, taky trošičku jako taková, eh, eh, taková, takový problém, ale každopádně teď dávám slovo, slovo Francisce a ta ho má na čtyři minuty. Řečník nemá zapnutý mikrofon, bohužel. Řečník nemá zapnutý mikrofon. Is it okay? Okay. Teď už je to v pořádku, dobře. Takže já e, jsem chtěla nejprve říct, že jsem velice e, spokojená e, s tím duchem spolupráce a souladem v názorech jednotlivých kolegyň a kolegů, co se týče pozměňovacích návrhů k této zprávě. Rovněž sdílím připomínky, které tady zazněly ohledně výs významu, eh, který bychom měli eh, správně přikládat eh, konkurenceschopnosti firm v Evropě. Občas se zdálo, že tyto konkurenční standardy tak trochu omezují konkurenceschopnost našich aktérů na mezinárodních trzích. Musíme konkurovat velkým mastodontům, konkrétně čínské provenience, kteří se nemusí potýkat se stejnými, eh, dalo by se říct, překážkami, co se týče, dejme tomu, státní podpory a tak dále, o které víme, jaká je v Číně. Takže eh, je třeba přijmout tato pravidla abychom zároveň eh, se zatím mohli zamyslit a zjistit, zdali náhodou nepenalizují naše firmy ohledně konkurence schopnosti uvnitř Unie, tak eh, tady, myslím, hraje rovnost a vyváženost hlavní roli, především co se týče eh, obecného veřejného zájmu eh, jsme obecnou tržní ekonomikou a ne čistě tržní ekonomikou. Musíme myslet na sociální aspekty, především mám na mysli zaměstnanost. To nesmíme opomíjet. E, rovněž chci upozornit na to, že je třeba chránit e, e, veřejné firmy vůči tržním výkyvům a také mladé, kterým hrozí, že je pohltí Eh, obrovské monopoly Eh, chci také zdůraznit to, co jsem uvedla ve svém pozměňovacím návrhu ohledně nutnosti zohlednit také eh, ty odlišnosti konkurence eh, v konkurenceschopnosti v některých případech. Mám teď na mysli především ostrovy a je zapotřebí, aby státní podpora byla poskytována tam, kde je třeba investovat, konkrétně do těch vzdálených oblastí, ostrovů a tak dále, které jsou z, inf, z hlediska infrastruktury velmi znevýhodněné, tak aby tady byla zajištěna homogenní e, křivka růstu napříč Evropskou unii. Podle mě je zapotřebí, a to skutečně říkám důrazně, e, umožnit malým a eh, středním podnikům, aby hrály zásadnější roli v, v sektorech, které jsou strategické z národního hlediska. A eh, tady je tedy zapotřebí eh, na to myslet. To jsou z mého pohledu ty zásadní aspekty a já doufám, že se na nich všichni shodneme. Děkuji. Děkuji, Francesco. A teďko Rafael z EKR. Je tady někdo z EKR? Není. V tom případě Mano Obrý z GUE. takže asi všichni souhlasí s naší zprávou, to je výborné. Máme teď tím pádem trochu času na e, otázky z pléna. Liko Gyuri EPP, potom Frances a potom Andreas Schwab. Každý máte minutu. Děkuji, Stefany, děkuji, paní předsedající. Já jsem byla zpravodajkou jménem výboru INTA, či spíš navrhovatelkou stanoviska a mám čtyři připomínky. Za prvé, je velmi důležité, aby Komise tedy e, činí určité kroky, aby zajistila rovné e, podmínky. To je klíčové pro naše firmy a to je také ten aspekt, který jsem se snažila zdůraznit e, v mých předložených pozměňovacích návrzích a také v mém stanovisku. Za druhé, Eh, druhé téma, které bych chtěla eh, komentovat, je průmyslová politika. Dvě připomínky. Evropská komise chce posílit eh, evropský průmysl, to je velmi dobré, ale to by nemělo znamenat snížení konkurence a také opomíjení malých a středních podniků. Tyto formy e, podnikání by měly mít také zelenou a měly by jim být umížněno, umožněno růst. E, Evropská komise by e, se tedy měla pokusit, aby malé a střední podniky důstojně se vyrovnávaly s požadavky energetických trhů, s požadavky zelené dohody. A úplně poslední připomínka, samozřejmě jsou tady určité obavy o ohledně těch nepřátelských eh, převzetí, ale většina startupů je vlastně eh, eh, právě z tohoto důvodu zakládána, z důvodu, že tady je naděje, že budou prostě koupeny větší firmou. Takže určité firmy, podobně jako Facebook, prostě byly eh, z kraje inovativním nápadem a tak dále. Takže eh, některé chtějí eh, prostě toto tímto způsobem realizovat. Takže ten, to převzetí či fúze není možno vnímat pouze jenom jako hrozbu. Někdy je to záměr už od samého počátku. Thank you, Stephanie. Děkuji Stefanie, děkuji za práci na této složce. Myslím si, že to je naprosto e, správný směr, kterým e, jste se vydala, ale byla jsem překvapená, že v odstavci 13 se volá potom, aby komise ukončila své předběžné šetření ohledně stížnosti na Apple a zahájila formální řízení. Pokud eh, chceme být bráni vážně jako parlament, tak bychom neměli předjímat eh, šetření, které je založené na právním stížnosti proti firmě. Měli bychom tady nechat čas na eh, spravedlivý a rovný proces. Já souhlasím, že by to šetření mělo být skončeno co nejdříve, ale volat po formálním řízení, zatímco vlastně to šetření šetření ještě nebylo uzavření, uzavřeno, si myslím, je zacházet příliš daleko. Chtěla bych na to opozornit a požádat paní zpravodajku, aby to ještě zvážila. Myslím si, že tam je celá řada excelentních záležitostí, ale potom eh, takováto připomínka vlastně to celé trošičku rozmělňuje a nechá vznikat různým otázkám a to by možná zastřelo ten celkový význam zprávy. Thank you, Francis. Now, Andreas, please. Thank you, Stephanie, and my full... Andreas, eh, děkuji a eh, blahopřeji k odvedené práci. Myslím, že to je výborný případ, eh, výborný tedy začátek, také pozměňovací návrhy jsou výborné. Já musím říct, že mm, Avram a Nikola také Eh, podávali se mnou pozměňovací návrh. A my jsme eh, hovořili o případech určitých firm, které já tedy nechci konkrétně jmenovat, poněvadž eh, takto jsme se nakonec dohodli. A vlastně už třikrát se s nimi vedlo řízení správní řízení eh, a museli zaplatit nějaké peníze. A teď jsou tady zase eh, v souvislosti s bankami a integrují se tady konkrétní banky, eh, které tedy vlastně je tam to, že když spotřebitel chce zaplatit, tak je mu přednostně nabízená určitá banka. Čili pokud to další, ta další integrace Eh, jak probíhá ve Spojených státech, se přenese i do Evropy, tak to bude další problém. A my neustále, neustále tedy jsme pozadu, ty velké eh, firmy vždycky přicházejí s něčím eh, novým, no a my jenom prostě hasíme požáry. Čili tady ten pozměňovací návrh 224 je takovým nějakým, řekněme, Eh, voláním a upozorněním. Ano, děkuji. Myslím, že tady nebyly žádné otázky. Takže, jak jsem řekla, eh, komise, za komisi je tady nový eh, generální ředitel Olivier Garson. Možná by i nám chtěl něco říci během dvou minut, což není mnoho času, ale snad se mu to podaří. Děkuji vám, paní předsedající, paní zpravodajko. Eh, když budu mluvit příliš dlouho, tak mě prosím zastavte. Já eh, vím, že eh, mnozí z vás tady pracují mnohem déle než já na, těch, na této tématice. Já tedy zastávám úplně novou pozici a věřím, že se nám podaří komunikovat pozitivně. Chtěl bych poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za tuto zpráci a měl bych několik drobných poznámek. A e, budu pokračovat francouzsky, abychom si s paní zpravodajkou lépe rozuměli. Politika konkurenceschopnosti patří k evropským politikám a mm, sleduje samozřejmě obecné politické cíle EU pravidla pro konkurenceschopnost a konkurenční pravidla se mohou eh, upravovat podle toho, jak se vyvíjí ekonomika a technologie. Z tohoto důvodu dochází pravidelně k revizi pravidel. Máme tady eh, případy, Eh, různých tedy eh, narušování konkurence a odehrává se to většinou tedy na národní úrovni. A já tady vítám, že eh, bychom neměli tedy příliš zasahovat do jednotlivých případů. Čili eh, to je eh, politika konkurence, schopnosti nebo řízení konkurence. A mm, je to tedy politika, neměli bychom tam eh, zacházet do příštího politizování. Ta politika se musí také potýkat s různými výzvami, zejména v souvislosti s digitalizací jsou tady věci, které bereme velice vážně a e, uvažujeme, jak co nejlépe upravit pravidla a jejich implementaci a také, co vlastně proto e, z toho vyplývá pro e, pravidla hospodářské soutěže a to i v jednotlivých oborech. Když se ohledneme za minulostí, tak de facto regulace a pravidla hospodářské soutěže vždycky spolupracovala tyto dvě věci v telefonních službách, energetice, dopravě a, a tak dále. Už sice mluvím přes čas, ale chtěl bych závěrem e, zdůraznit to, co řekl pan Sven Giegold. Pokud by domácí monopoly eh, vedly k naší globální konkurenceschopnosti, eh, tak eh, to eh, bychom asi mohli, mohli teda na tom vydělat a nejlepší ekonomika by byla ekonomika sovětská. Tady konkurence, hospodářská soutěž, to je důležité pro vývoj, pro pokrok pro spotřebitele a také pro rovnost na eh, společném trhu. Neměli bychom být naivní, mohli bychom tedy eh, upravit své, svá pravidla tak, abychom lépe zdorovali jiným jurisdikcím, ale každopádně bychom se neměli bát tedy do těch pravidel zasáhnout. Eh, děkuji, eh, vážený pane generální řediteli. Vy jste zdvojnásobil eh, ten čas, tu řečnickou dobu, možná, že je to nějaké znamení i ohledně finančních podnětů či pokud. Každopádně děkuji za všechny tyto názory, které představují v tuto chvíli pouze samý počátek našeho procesu, protože jak víte, eh, jak ví řada z vás, já jsem tedy nová eh, v tomto parlamentu, ale skutečně eh, si přeji, aby parlament na sebe mohl plně vzít tu roli, která mu náleží být spolu legislativcem, hovořícím jménem občanů, podnikatelů a všech zúčastněných stran. Přeji si, aby tady bylo opravdu široké pole pro výměnu názorů. Je tady 335 pozměňovacích návrhů, jak už jsem řekla v úvodu, je to docela e, frustrující, a, protože my jsme omezeni v čase i možnostech. Každopádně všem chci poděkovat. E, chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za všechny tyto e, výměny názorů. Za, v těch budeme pokračovat v následujících týdnech. Máme tady velmi široký základní souhlas. Ano, ex ante vyváženým způsobem způsobem, samozřejmě, a to je velice důležité. Také je třeba zmínit eh, eh, veškerý význam toho, aby dále rostly malé a střední podniky. Eh, je tu také zapotřebí zdůraznit pole působnosti E, zprávy, je třeba hovořit o schopnosti a tím pádem možná ostatní oblasti, které samozřejmě zmíníme, nebudou e, stejně zdůrazněny jako e, tato řada z vás chce, abychom hovořili o konkurenceschopnosti, jak to také pan generální ředitel zdůraznil, konkurenceschopnost je jednou z velmi důležitých politik eh, Unie a samozřejmě nemůžeme tady eh, mít existenci dvojích eh, standardů, musíme respektovat pravidla hry, musíme respektovat stejná pravidla. A e, jistě e, můžeme e, ohledně toho případu Apple, který tady byl zmíněn, ještě jít cestou kompromisů v naší zprávě a od příštího týdne o nich začneme diskutovat. To je všechno velice důležité. Ještě jednou vám všem skutečně srdečně děkuji a ještě připomenu časový harmonogram hlasovat Uvnitř ve výboru Ekon se budou konat 17. a 18. února letošního roku. Hlasovat v plenárce se bude eh, v březnu letošního roku. Přesné datum si teď neuvědomuji, ale máte to jistě všichni ve svých kalendářích. Takže ještě jednou děkuji všem. A před námi je další bod, a to bod 24 na pořadu jednání a to je finanční činnost Evropské investiční banky a její výroční zpráva za rok 2019. Pan zpravodaj Bas Ikut ze Zelených má teď slovo na 6 minut. Prosím. Six. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um... Let's see what I need. Eh, děkuji, eh, paní eh, předsedající. Možná, že nebudu tolik potřebovat. Je to druhá výměna názorů k této zprávě. Je to stanovisko výboru ECON k se zprávě, který, kterou vypracovává výbor rozpočtový. Můžete říct, že je to pouze stanovisko, ale je to naše první formální pozice k EIB E, zejména tedy v souvislosti s těmi navrhovanými změnami, které tam probíhají nebo se zpracovávají, takže je to dobré, abychom jako parlament vyslali signál. Se stínovými zpravodaji jsme se setkali dvakrát od mm, podání pozměňovacích návrhů. E, poprvé jsme na výboru diskutovali loni a toto je po druhé. Setkání se zpravodaji stínovými bylo velice plodné a chtěl bych poděkovat všem za konstruktivní eh, spolupráci. Podařilo se nám z 99 pozměňovacích návrhů zpracovat 9 kompromisů. A eh, samozřejmě se to týká také toho, že EIB se má stát klimatickou bankou, máme kompromisy pro malé a střední podniky, digitalizaci věnujeme zvláštní pozornost. No samozřejmě ta debata o tom, zda je třeba financování nebo jakého je financování, je také předmětem jednoho z kompromisů. Také e, zvláštní pozornost je tady věnována tomu přechodu a možnostem členských zemí a jejich regionů a hraje tedy transparentnosti eh, daňové politice a praní špinavých peněz také věnujeme pozornost. Čili to je takové zhrnutí. Jak jsem řekl, bylo to velmi eh, plodné vyjednávání a všech těch devět eh, kompromisů podpořili, podpořila velká většina politických skupin, což by nám mělo umožnit eh, velice eh, silné stanovisko. Samozřejmě, že všechny politické skupiny to teprve budou schvalovat. Čeká nás hlasování ve výboru Ekon. A já myslím, že také je důležité, že vlastně eh, ta nejdůležitější témata jsou eh, v těchto eh, kompromisech a do těch, těch kompromisů se podařilo zapracovat všech 99 pozměňovacích návrhů. Já tedy děkuji a velice rád si vyslechnu stanoviska stínových zpravodajů a dalších poslanců. Ano, to bylo velmi efektivní a rychlé. E a nyní tedy eh, s zpravodajem Stínovi za EPP Francis. Ano, děkuji, děkuji stínovým zpravodajům. Měli jsme tady skutečně velice dobrá zasedání. Já jsem si v pozměňovacích návrzích snažila sprioritizovat eh, některé oblasti, například tedy investice EIB. V roce 2019 eh, se eh, zde zdůraznilo, že do infrastruktury jsme věnovali 1,6 evropského HDP, to je strašně málo. Chceme-li eh, mít užitek z digitální transformace. A tady musíme se hrát důležitou roli v tom, aby se to změnilo. No, také e, jsem podal pozvací návrhy na podporu malých středních podniků, aby se jim dostávalo více e, lepší přístup k prostředkům. A samozřejmě také e, jsme změnili environmentální přístup, posílili ho v rámci EIB. EIB by měla aspoň o 50 roku 2025 zvýšit prostředky na klimatické akce a e, e, také do roku 2020 bychom měli plnit e, závazky z pařížské dohody. Čili tady jde o to, aby, ten, aby tam byl spravedlivý přechod a aby byl řádně financován. Takže já se budu snažit spolupracovat dále na co nejpozitivnějším výsledku. Já chci poděkovat zpravodaji, který k tomu přistupoval velmi konstruktivně Myslím, že to je dobré, že e, jsme schopni vysílat velice silné signály za výbor EKEN. Děkuji za socialisty. E, tady máme kolegu Fernandeze. Ano, děkuji. E, kolega Šuster tady nemůže být dneska, takže mě požádal, aby přečetl jeho stanovisko z stanoviska SAD třeba zdůraznit tři body, eh, které jsou zvláště důležité podle Joachima. Eh, chtěl by zdůraznit eh, roli veřejného sektoru v plnění investičních cílů a žádá komisi, aby věnovala zvláštní pozornost fiskálním pravidlům Evropské unie, aby se zvýšil podíl veřejných investic v Evropě. Za druhé eh, chceme zdůraznit eh, faktor adicionality eh, z hlediska financování EIB a nutnost dosáhnout geografickou rovnováhu investic. A v neposlední řadě je třeba posílit roli parlamentu a voláme tedy proto, pro e, memorandum o porozumění, aby tedy EIB a parlament mohli lépe spolupracovat a aby parlament měl lepší přístup k dokumentaci EIB. Jako parlament chceme vyslat stejný signál. Děkuji vám. So for renew, we... Za Renew tady není pan Pisladu, ale je tady někdo, kdo ho zastoupí? Není. Takže nikoho tady nemáme za Renew. Okay, now we have um, Jessica Stegrud from East. Takže Jessica Stegrud za EKR eh, taky tady není. Zague? Je tady někdo Zague? Ne. Takže Catch the Eye. Hmm. Eh, děkuji, paní předsedající. Já mám vlastně jenom jedno, jeden bod, eh, který bych tady chtěla přidat. Je samozřejmě správně, abychom měli řádné financování pro, e, eh, pro Green Deal i ze strany EIB a ten přechodový mechanismus pilíř 3 to bude skutečně tam hraje EIB roli, aby ten přechod byl spravedlivý a já se soustředuji na to slovo spravedlivý, což znamená férový. A tady je třeba skutečně eh, zdůraznit, že EIB musí mít eh, specifické incentivy eh, tak, aby ty peníze šly skutečně i do zemí a regionů, které jsou možná jinak opomíjeny aby tady nebyl prostě pocit nespravedlnosti. Takže já myslím, že toto je pozměňovací návrh a doufám, že bude možné ho akceptovat. Ano, děkuji. E, nyní prosím zpravodaje o závěrečná slova, jestliže tady není nikdo další do debaty. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji a děkuji také kolegům e, za to, že vstoupili do této debaty. Já myslím, že eh, věci, které tady zmínili kolegové z EPP a SAD, se promítly do našich kompromisů a to znamená, že zdůraznění důležitosti EIB jakožto poskytovatele financí pro eh, Green Deal, aby se tedy stala klimatickou bankou a potřebu tedy veřejných investic Eh, já myslím, že je tady zdůrazněna také i ta potřeba spravedlnosti toho eh, klimatického přechodu. Tím se tedy bere na vědomí, že existují eh, rozdíly mezi regiony, to samozřejmě je nutné takto zdůraznit. Dlouho jsme debatovali o tom, jak zvýšit odpovědnost EIB a v kompromisech i tento element je reflektován. A jeden specifický kompromis o malých středních podnicích a jak řekla paní Fitzgerald, důležité, aby i malé a střední podniky mohly pobírat podporu od EIB, čili eh, v tomto smyslu si myslím, že všechno to, co zde dneska zaznělo, už zaznělo také na zasedání stínových zpravodajů. Je to zapracováno, máme to teď nyní na stole a myslíme si, že máme poměrně velkou, širokou podporu. Takže děkuji a těším se na hlasování. Děkuji. A závěrem ještě připomenu časový harmonogram hlasování v Ekonu je, bude 6. února a e, na plénu se bude hlasovat v březnu. Takže děkuji a mohu tedy dát e, slovo zpátky oblíbenému předsedovi. Teď už... So we can... Takže můžeme přistoupit k k bodu 25, což je bankovní unie, výroční zpráva za rok 2019. Spravodajem je pan Pedro Marquez za SND. Máte prosím 6 minut na úvod. Mnohokrát děkuji, pane předsedu. Doufám, že mě ten úvodní projev nebude ani tak dlouho trvat. Je to druhá rozprava, kterou vedeme tady v tomto výboru o této zprávě. Jak víte, před desetiletí měla eh, Evropa před sebou obrovskou krizi. Ehm, můžeme eh, možná nesouhlasit ohledně základních příčinách, ale určitě to byla nejzávažnější krize od druhé světové války. Měla sociální, ekonomické důsledky, které přesáhly rámec z toho, co jsme mohli nějak očekávat. Některé členské státy eh, byly svědkem útoku na eh, vládní dluhopisy a trvalo to několik let. A jak víme, důležitou součástí tohoto příběhu je úloha bankov, banka bankovního systému v tomto krizi. Někdo by řekl, že špatné fungování bankovního systému možná bylo hlavní příčinou krize. Někdo si zase myslí, že finanční finanční systém byl přinejmenším významným faktorem, který přispěl k rozšíření krize. Dotklo se to nepříznivě mnoha lidí a bohužel Evropě to trvalo moc dlouho, než zareagovalo. My jsme z toho vyvodili významná poučení. Zjistili jsme, že způsob, jak fungovalo Ehm, euro vedlo k dalším makroekonomickým nevyváženostem. Byly tady asymetrické šoky a zjistili jsme, že pro ten případ potřebujeme stabilizační nástroje. Také jsme zjistili, že v rámci naší měnové unie je tady velká vzájemná propojenost finančního systému a bylo jasné, že bankovní unie musí pořádně fungovat. Dále jsme zjistili, abych to zkrátil, že někdy banky bankrotují a pokud pokud se to stává a hlavně, když jsou velké, pak eh, daňoví eh, poplatníci najednou za to musí platit a nechtěli bychom, aby se to ještě někdy zopakovalo. Pak je tady další poučení. Zahájili jsme reformy na základě těchto poučení a pak život šel dál, státy se vymaněly z krize, hospodářství šla nahoru, nezaměstnanost dolů. Ale tvrdá pravda je, že jednoho dne zase začne krize a pokud nedokončíme zahájenou reformu, pak za zase Evropa nebude schopna tu situaci úplně vyřešit. Jsem si naprosto jistý, že nikdo si nepřeje, aby se to stalo. Otázka v některých věcech vlastně zůstávají neschody a blokují reformy a co by se mělo už eh, udělat, pořád ještě nebylo dokončeno. Proto cílem této zprávy je budovat na několika stanoviscích, několika důležitých členů našich institucí a dospět eh, k většímu konsensu v našem parlamentu, tak abychom dospěli eh, k tomu, eh, jaká je vůle parlamentu dokončit reformu. A eh, zkrátka, není dobré ty nezbytné věci pomět, protože věci se nevyřeší tím, že se o nich nebudeme bavit. Víme, že bankovní unie vlastně tady potřebuje třetí pilíř, systém zajištění vkladů a potřebujeme také mít fond, fond pro řešení krizí. A nemůžeme samozřejmě eh, dělat, jako kdyby už ta situace si nežádala další analýzu. Pak eh, je tady další věc, protože se hm, tady během eh, slyšení se objevilo několik věcí. A stínový zpravodajová a já jsme se dozvěděli od zainteresovaných stran na těchto slyšeních, jaké mají priority. Víme tedy, že potřebujeme dodělat bankovní unii a o to jde v té této zprávě. Já velice oceňuji předložené pozměňovací návrhy ze strany stínových zpravodajů a některých našich kolegů. Určitě k ním patřičně přihlížím. Jak víte, první zasedání stínových zpravodajů bylo konstruktivní a jsem si jist, že další budou také konstruktivní a že dospějeme ke kompromisu. Tím vám všem děkuji a zvláště ještě jednou děkuji eh, stínovým zpravodajům o odvedenou práci a také za sekretariátu za práci, kterou už už provedl a určitě ho ještě hodně práce čeká. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji za tento úvod a teď přejdeme ke stínovým zpravodajům Daneta Hibner za stínové zpravodaje. Mám také 6 minut, ne, 3 minuty. Já jsem si myslela, že budete méně štědrý. Nejprve bych chtěla Pedrovi Markesovi poděkovat a nejenom proto, že se vždycky kolegům děkuje, ale myslím si, že on měl skvělý nápad spolu se sekretariátem organizovat organizovat ta slyšení, o kterých byla řeč, prakticky všechny zainteresované strany, všechny instituce, které s tím mají něco společného s bankovní unii, byly pozvány a díky tomu jsme mohli situaci dobře vyhodnotit, to bylo hodně užitečné. A myslím si, že je to také dobré, aby se to tak dělalo v budoucnosti, až se budou vypracovávat další zprávy. Dále bych chtěla poděkovat všem kolegům, nejenom stínovým spoluzpravodajům, ale také těm, kteří hodně přispěli svými pozměňovacími návrhy a rozšířili naše náhledy na potřebné nutné změny. Jak říkal Pedro, tato zpráva prakticky eh, je ve stylu předchozí zprávy, to znamená, zabývá se i historií, vývojem bankovní unie a zjišťuje problémy a kde ještě věří věci nejsou dokončené. To je tam hodně zdůrazněné. Není to spojené jenom s třetím pilířem, ale i s jinými věcmi, které jsou důležité řešit. Myslím si, že obecně máme takový pocit, že instituce, které byly po krizi vytvořeny, se složily úspěšně spojšku, zkoušku, jak jsou schopny řešit naléhavé situace a problémy. Ale určitě se musíme dívat na to, co má být v budoucnosti tak, abychom byli odolnější vůči budoucí krizi v oblasti bank díky bankovní unie. Už se nám podařilo v některých věcech dosáhnout určitého kompromisu nebo alespoň společného přístupu mezi kolegy. Už tady určité kompromisy jsou. Dále si myslím a doufám, že i dále budeme v tomto duchu pracovat. Myslím si, že jsme stejného názoru, jak důležité je, zajistit, že budou eh, ochráněni daňoví poplatníci v případě bankrotu bank a je tedy velice důležité, jakým způsobem tady jsou poskytovány záruky. Dále během diskusí jsme dospěli ke konsensu ohledně podmínek pro to, pro to, aby evropský finanční sektor byl ziskový a konkurenčně schopný. Také se zabýváme otázkami prostředí nov, nízkých úrokových sazeb a nových rizik a situace spojená s úvěry, které se nesplácejí a podobně. Dále se tady řešíme jakoby to tradiční dilema snižování rizik a sdílení rizik. Tady chceme najít patřičně vyvážený přístup. Pak je tady nadále ještě velký problém. Potřebujeme mít dobře podložené stanovisko Evropského parlamentu ohledně schopnosti kapacit Unie přispívat k řešení asymetrických šoků v případě krizí. Ještě jsme se nedopracovali společného řešení a nevím, jestli tomu tak kdy bude, ale musíme se tím v této zprávě zabývat. Pak je mnoho problémů dalších, které řešíme a doufám, že dovedeme tu práci do úspěšného konce. Takže bude možné to potom prohlasovat ve sněmovně. Děkuji. E, děkuji, Danuto. Teď za Renew byli Kalahan, prosím, maximálně tři minuty. Děkuji, já chci zase podě- znovu poděkovat e, Pedro Marquesovi za jeho e, zapojení a také jeho pracovníkům a také kolegům napříč skupinami. Samozřejmě, my tady hovoříme o bankovní unii a kdybychom o tom hovořili abstraktně, tak všechno by se řešilo jednoduše, ale musíme myslet na politickou dimenzi zájmy členských států a toto dělá hodně složité. Myslím si, že jinak jsme se vlastně eh, shodli na tom, že potřebujeme integritu bankovního systému a to je v velice důležité pro řešení problému a pro e, dohled. A musíme také e, být schopni zajistit, že bude k dispozici kapitál v reálné ekonomice, aby si lidé mohli půjčovat na, za rozumné úrokové sazby a aby tady opravdu se prosazovaly zájmy. Jedná se tedy o to, jaká politická doporučení vysloví parlament. To je, že je tady mnoho problémů problémů. Zatím ještě nemáme jednotný evropský trh v bankovnictví. Je to velice orientováno na členské státy. A vlastně můžeme říci, že eh, banky se jaksi zakopaly za hranicemi členských států po té krizi. To je velký problém celé Evropské unii. Hodně to je spojeno s následujícím. Nemáme evropský dohled, máme národní dohled. Pořád ten dohled zařizují centrální banky v členských státech a tím se budeme muset zabývat. Čili je tady otázka dohledu a řešení krizí a to všechno se zatím dělá vlastně v rámci členských států, což snižuje um, schopnost členských, eh, tedy ban, bank, aby mohly postupovat transnacionálně v rámci Evropské unie. Samozřejmě samozřejmě eh, hodně se týká ochrany daňových eh, Um, poplatníků. Jak můžeme zbojit tu eh, smyčku vzájemné závislosti států a bank? Co s tím dělat, aby to netahlo banky dolů potom? A samozřejmě, že různé členské státy se na to dívají různě a myslím si, že je to jednotná součást toho, co musím dělat, eh, jak už bylo tady zdůrazněno, eh, abychom řešili možnosti, že eh, se banky vlastně, že budou stáhnout stát dolů, nebo naopak stát potáhne dolů banky, tak to už tak nesmí být. Dohled. Eh, praní špinavých peněz, to je opravdu problém. Je to morální problém, členské státy musí mít skutečně odolné a dobré systémy vyšetřování praní špinavých peněz. Máme tady směrnice z Evropských, e, e, Evropské unie, ale vyšetřování je v kompetenci členských států. Musí to být tedy hodně důkladné a musíme zlepšit vyšetřování praní špinavých peněz, protože nemůžeme očekávat, že se stane normou sdílení rizik, pokud členské státy a daňoví poplatníci v celé Evropské unie by někdy mohli být voláni k odpovědnosti za krach bank, pokud nebudeme zajišťovat integritu, pokud je o vyšetřování eh, eh, praní špinavých peněz. Je velice důležitý ten třetí pilíř. Už jsme udělali určitý pokrok v oblasti snižování rizik, ale pořád musíme ještě udělat hodně eh, ohledně sdílení rizik, co s tím. Ale abych to celé schrnul, Myslím si, že pokud se budeme nadále aktivně zapojovat do diskuse, pak si myslím, že dospějeme k určitému konsensu a potřebujeme dostatečně detailní konsensus, abychom donutili ostatní instituce Evropské unie, aby zareagovaly na doporučení Evropského parlamentu, což je samozřejmě výzva. A tím chci všem poděkovat za jejich aktivní nasazení. Děkuji mnohokrát. Eh, pan Lahere, teď za zelené pan Ernest Urtasun. Děkuji za tuto zprávu a Eh, opravdu eh, jsme se dospěli k většinovému názoru na prvním zasedání stínových zpravodajů. Je tady pár takových věcí, které bych rád zmínil. Hned eh, po krizi pořád jsme viděli mnoho elementů v finanční krize, které vlastně znamenají, že se finanční instituce ještě nechovají dostatečně zodpovědně. A aby to nebylo jenom, že ta banka, která je příliš velká, nemůže může zkrachovat. Eh, v posledních letech jsme se hodně posunuli dopředu se snižováním rizik ve finanční zvě. Máme tady nový eh, rámec pro řešení krizí a zotavení bank, ale pořád vidíme příliš malý pokrok na cestě ke sdílení rizik. A myslíme si, že to je třeba eh, navýšit, urychlit, abychom dosáhli pevnější bankovní unie. Takže to určitě musíme ještě více zdůraznit ve zprávě. Dnes jsme tak také hlasovali o jmenování eh, eh, a e, tady pracovníků, a e, vedoucích e, představitelů finančních institucí a samozřejmě, že musíme také zajistit genderovou vyváženost, aby tady nebyly prostě nominace, kde to budou převážně nebo pouze muži, muži aby už nebyly přijatelné z úzké seznamy kandidátů, na kterých budou figurovat pouze muži. Dále udržitelné financování. Dnes už je to velice důležitý krok dopředu, který jsme udělali, ale budeme také potřebovat taxonomii, kterou zatím nemáme a k tomu máme pozměňovací návrh. Jednou z priorit naší skupiny je také ochrana spotřebitelů ve finančním sektoru. Děkuji stínovým zpravodajům a zpravodaji za otevřený přístup k zahrnutí zmínek. Pozměňovací návrh 31, 32 a 162. Tam ukazujeme, že je třeba brát v úvahu skandály, kdy se často nesprávně vlastně prodávají dluhy a musíme také myslet na ochranu zranitelných eh, klientů, kteří mají hypotéky, kteří mají úvěry. Takže musíme chránit samozřejmě půjčovatele. Důležité také je, abychom více dělali v oblasti eh, boje proti praní špinavých peněz. A v pozměňovací návrhu 172 chceme více více regulovat rizika stínového bankovnictví, protože eh, pak tady vznikají velká rizika tržní, protože někde jsou nižší regulatorní standardy. Musím říct, že všechno toto je k dalšímu přemýšlení, co jsem řekl, protože si myslíme, že už teď máme velice dobrý základ pro naše práce. Děkuji. Děkuji Eh, za prezentaci. Za ID je tady eh, kolega Jovan napsán, ale není zde. Chce někdo mluvit místo něho? Není tomu tak. A teď tedy EKP, EKR. Eh, e někdo chce hovořit za EKR? Stínový zpravodaj není přítomen. Někdo? A Martin Shidwell z GUE. Vidím ho, takže prosím, vítejte. Äh, eh, děkuji. Eh, já bych chtěl eh, poděkovat zpravodajům za opravdu konstruktivní utváření toho pracovního procesu. Myslím, že to je, jde tím správným směrem, když tady máme tady tolik otázek, mm, tak to je dobře. My jako GUE jsme se snažili podávat konkrétní pozměňovací návrhy na témata, eh, která mohou zvýraznit ten návrh práce. Podle nás eh, se dosud eh, nebylo Dosud neproběhlo rozhodné řešení strukturální programů přetrvávajících od krize. Je tady mnoho věcí, které jdou sice správným směrem, ale pokud by vypukla ještě nová krize, tak eh, krizové mechanismy dosud nejsou dostatečně rozpracované, jsou prostě pořád slabé, takže eh, nastane další krize, opět to dopadne na bedra daňových poplatníků. Čili mm, my sice vidíme, že je tady pár takových prvních eh, návrhů, které jdou správným směrem, ale není to dost. Další věc je, že musíme opravdu dbát na to, aby veřejné a regionální instituty v bankovním sektoru sehrávaly velice výraznou roli. V této souvislosti vnímáme některé plány komise, komise jako například eh, konsolidaci bankovního sektoru velmi kriticky, například tedy umožnění přeshraničních fúzí tady bych ještě jednou chtěl zmínit eh, zabezpečení, respektive pojištění eh, vkladu. Pokud tedy během eh, konsolidace a rozdělení rizik měly být posíleny velké banky a kapitálové trhy, tak potom ty regionální a menší instituty by byly znevýhodněny. Tady samozřejmě očekáváme, jak by se to dalo vyřešit jinak, ale my jsme už naznačili, že velkou část eh, dosud předložení kompromisů jsme schopni podpořit. Chci ještě zúraznit dva body, které jsou pro nás zásadní pro další vyjednávání a za druhé další deregulace sektoru je pro nás naprosto nepřijatelná, to je eh, červená linie a e, pokud chceme redukovat riziko, mělo by se to týkat nejenom státních dluhopisů, ale myslím, že bychom se měli více zamyslet nad strukturální reformou bankovnictví. Ale to jenom je na okraj. Já se těším na další konstruktivní rozhovory s, s novým zpravodají na zpravodajem. Děkuji v Catch nikdo, takže pane Markezi, nějaká slova na závěr? Ano, děkuji. Chci jenom poděkovat stínovým zpravodajům za to, co dnes přednesli. To nám nepochybně v naší práci pomůže. A naše nadcházející jednání se koná již příští týden se stínovými zpravodaji a já doufám, že se dostaneme blíž ke kompromisům, eh, které eh, vidím, že eh, mohou nastat, protože kolem stolu panuje konsensus ohledně ochrany spotřebitelů. Pak samozřejmě je třeba se připravit na případnou systém klimatickou krizi. Doufejme, že nenastane, ale musíme mít připravené nástroje. Jde o to vytvořit úplnou bankovní unii. Je třeba vyslat jasné stanovisko, silné stanovisko z Evropského parlamentu, tak, aby si rada uvědomila, že z Evropského parlamentu nebude znít jiný hlas, než hlas pledující za silnou prioritizaci této otázky. Chceme eh, ochránit eh, své eh, občany a polevit nevíme v našem úsilí. Děkuji, že eh, vnímám, že tady je velký eh, duch velké spolupráce a jednoty mezi spravodajem eh, a stínovými spravodaji, takže ano, tři, víc jak 300 pozměňovacích návrhů. 17. 18. února by se mělo hlasovat ve výboru a potom na březnovém plenárním zasedání. Takže to je bod 25, 26, různé, nic do no, nic nikdo nemá do různého, takže 27. E, ledna v pondělí bude další jednání našeho výboru. E, mějte se dobře a těším se na e, další setkání v pondělí. Šťastnou cestu a příjemný víkend všem.